Allora, procediamo alle dichiarazioni voto, chiedo... Vážené kolegyně, vážení kolegové, takže začneme s vysvětlováním hlasování. E, ti, kteří e, chtějí a mohou, e, tak prosím, aby opouštěli sál potichu. První příspěvek paní Swinburne. Jedna minuta, prosím. The fishing industry, although diminished... Rybolovný průmysl, i když se výrazně zmenšil co do rozsahu, zůstává velmi důležitý i pro můj volební obvod ve Walesu a proto vítám zprávu Evropského parlamentu k této oblasti. Myslíme si, že se skutečně tímto způsobem dá zajistit dosažení cílu společné rybolovné politiky, udržení eh, stavu a je třeba si uvědomit, že na národní úrovni existuje mnoho problémů a finanční zdroje jsou omezené, proto je dobré, když tady existuje Evropský rybolovný plán i s finančními příspěvky. E, to e, totiž znamená také rozvíjení dalších oblastí, jako je třeba cestovní ruch. Potřebujeme, aby e, ten přístup k rybolovnému fondu byl umožněn především těm vzdálenějším oblastem, systém tak, aby se e, zlepšila situace nejenom v rybolovu, ale i v dalších přidružených odvětvích, jako je konkrétně i cestovní ruch. Per i prossimi interventi prego i colleghi di parlare più lentamente. Chtěl bych kolegy, aby příště hovořili pomaleji, protože jinak to tlumočníci těžko stíhají. Takže nyní má slovo paní Anna Rozbach. formand det er grundlæggende modstrid mod det frie Děkuji, pane předsedo. Jde o to, aby eh, se tady podporoval eh, rozumně eh, různá odvětví, protože nevidím důvodu, proč by měl být zrovna rybolovný průmysl takto z Evropy podporován Eh, bylo by dobré, kdyby se ty cíle přesunuly k takzvaným zeleným cílům. Pokud toto není možné, tak eh, by bylo dobré, aby co největší míra e, prostředků šla e, cestou přímé podpory. A já doufám, že v dlouhodobějším horizontu se e, také zbavíme těch krkolomných a složitých finančních nástrojů, které stojí plno peněz daňové poplatníky a brání působení volného trhu. Děkuji. Pan kolegyně, říká předseda, a teď dávám slovo paní Zaniky. Děkuji, pane předsedo. E, v tomto e, kontextu obecné hospodářské krize, která se také týká e, přímořských oblastí v Evropě, se domnívám, že by bylo dobré, aby se lépe využívaly prostředky z Evropského rybolovného fondu. Eh, do minulosti se spíš eh, tyto eh, prostředky týkaly loďařského průmyslu a likvidace lodí než podpory rybolovu. Takže já jsem ráda, že tady zazněly jasné požadavky pro podporu právě rybolovu. Já jsem Eh, měla určité pochybnosti o některých částech textu, nicméně jsem nakonec hlasovala eh, kladně eh, o zprávě pana Ferreiry, protože si myslím, že její obecné cíle jsou dobré. Předseda, děkuji paní Zaniky a na řadě je paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Jak už to řekla řada dalších kolegů přede mnou, Eh, existuje eh, zde obecná krize, je to E, situace, které ještě přistupují vlastně e, e, léta postupného ničení rybolovného sektoru v Itálii, v Řecku a v dalších zemích. Tento sektor představuje velice zásadní zdroj příjmu a také přidanou hodnotu pro ekonomie celou řadu, celé řady regionů. A je to sektor, který přispívá i k lepší ekonomické konvergenci. Já jsem podpořil návrh návrh komise jde o zvýšení o 10 eh, eh, eh, kofinancování, které se vztahuje na prioritní cíle Evropského programu pro rybolov, i když je to dočasné, protože si myslím, že je důležité, abychom obnovili zájem jak veřejných, tak soukromých investorů a aby se tedy také lépe pracovalo v této oblasti. Předseda, děkuji paní Angelili a na řadě je pan Pirilo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro zprávu o Evropském fondu pro rybolov, protože se domnívám, že to bylo nutné. Myslím si totiž, že e, využívání tohoto fondu by mělo být umožněno ve všech zemích Evropské unie E, paní Damanaky má pravdu, když navrhuje urgentní opatření pro ty země, kde je míra investování slabá. E, my jsme už zahájili rozpravu o reformě společné politiky v oblasti rybolovu a je třeba urychlit využívání Evropského fondu pro rybolov e, s tou hranicí 10 procent Od chvíle, kdy začne platit ta nová reforma, tak si musíme uvědomit, že tady jsou ještě otázky reformy těch bývalých programů. Je třeba zorganizovat koordinaci eh, mezi Fondem pro eh, námořní záležitosti a pro rybolov. Eh, děkuji. Pan Jár je na řadě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já jsem s velkým potěšením hlasoval pro tuto věc, protože z mého pohledu je to správná odpověď na současné problémy, které existují dnes v členských státech. Nám všem jde o to, abychom oživili hospodářství, konjunkturu. Jsou tam dva hlavní problémy. Ten první spočívá v tom, že země nedokážou kofinancovat tyto politiky a druhý problém spočívá v tom, že předběžné financování u mnoho programů prostě nefunguje. A my se přesně řeším, snažíme řešit a odstraňovat tyto problémy. Předběžné financování má být zlepšeno tak, že Evropská unie poskytne odpovědající finanční prostředky a já si myslím, že by to mohl být také příklad pro ostatní fondy a prosím o to, abychom výsledky, které přinese tato záležitost, potom vyhodnotili a podívali se na to, zda by nebylo možné přenést tento mechanismus i do, jiné, do jiných programů a fondů. Děkuji. Děkuji panu Járovi. A nyní má slovo pan Tenok. Pane předsedo, já jsem hlasoval pro zprávu eh, kolegy Ferreiry. Myslíme si, že ten program, o kterém zpráva hovoří, je užitečný především pro ty země, které eh, mají velké problémy, ale zároveň tyto země velice obtížně zajišťují to kofinancování. Takže tady je třeba se na tyto země, které trpí nejvíc hospodářskou krizí, obrátit, nabídnout jim nějaké podpory podpůrné mechanismy, abychom umožnili pokračování tohoto programu v terénu. Myslíme si, že e, to, co Evropská komise e, navrhu, e, by mohla k tomuto přidat, není o nic vyšší než jiné částky odsouhlasené v jiných oblastech. Proto jsme hlasovali pro zprávu. Děkuji. Na řadě je kolega Nicholson. Děkuji, pane předsedo. I já jsem hlasoval pro tuto zprávu v současné finanční a hospodářské krizi. Je třeba pomoci eh, tak, aby bylo eh, možno snadno implementovat eh, programy soudržnosti a do toho patří také podpora rybolovu a je důležité, aby na místní úrovni se eh, tak, takto ekonomika oživila. Také podporuji mechanismy, které byly ustaveny a které umožňují, aby se členským státům platilo více, eh, protože některé země opravdu by mohly pocitovat problémy při eh, realizaci těchto programů z finančního hlediska patří e, do těchto oblastí i severní Irsko. A proto je třeba si uvědomit, že my tady jsme svědky těch dalších e, dopadů finanční krize, na které je třeba reagovat. Toto jsou opatření, která e, jsou spravedlivá a jde o to, že nepřekročí těch 10%, o kterých tady bylo hovořeno. Děkuji kolego Nikolsone, pan kolega Kaminský. Děkuji, e, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem byl plně přesvědčen, že budu hlasovat pro e, tento fond, e, Evropský fond pro rybolov, protože je to velice zásadní sektor ekonomie, ekonomiky Evropské unie a také vidím, že přístup Evropské komise dokazuje určitou pružnost evropských institucí tváří v tvář krizi, které čelíme. Na jedné straně se vlastně snažíme vyhovět očekáváním sektoru, na druhé straně se snažíme také racionálně využívat evropské finanční prostředky. Chci tady zdůraznit, že problémy sektoru rybolovu nemají pouze ekonomický rozměr, ale rovněž se vztahují k e, různým aspektům zdraví, protože je třeba zajistit vyváženou stravu, to je důležité pro zdraví evropských občanů, je třeba se vyhnout diabetu. Děkuji a teď je na řadě pan Kelly na jednu minutu. Mr. Kelly. Pan Kelly je na řadě. Omlouvám se, pane předsedo, já eh, jsem uh, chtěl se vyjádřit jsem eh, rád, že tak mohu učinit a tyto návrhy podporuji. Eh, omlouvám se, pane kolego, byl jste uveden na tomto bodu programu jako k vysvětlování hlasování, dobře. A teď jsme eh, u další zprávy a na řadě je paní Swinburne. Děkuji. Eh, co se týče tedy zákazu vývozu eh, hovězího eh, z Kanady a Spojených států, tak tady vlastně Světová obchodní organizace tyto dvě země jim dala zelenou, aby mohly od odpovídat obdobným způsobem. Tyto sankce jsou teď tím pádem zrušeny. Já si myslím, že je třeba si uvědomit, že tady je vysoce kvalitní hovězí bez nějakých dalších zákazů a to, že je umožněn jeho eh, vývoz a dovoz, eh, usnadňuje situaci na obou stranách Atlantiku. Děkuji. Na řadě je pan Haman. Děkuji, pane předsedo. Před 40 lety eh, v Spojené království odhlasovalo vstup na spole, do společného trhu a ani nyní necítím, že bychom eh, vnímali rozdíl mezi volným trhem a celní unii. Eh, prostor volného obchodu znamená, že zboží, kapitál a služby mohou se pohybovat bez omezení, ale Eh, tomu tak eh, mm, eh, se zdá, že, že například Švýcaři se celkem bez toho dobře obejdou a společná politika, společný vnější tarif byl velice škodlivé pro Spojené království ve styku s neevropskými trhy. Naše eh, trhy jsou spojené s, se zeměmi, které mají podobné složení průmyslových odvětví a já mám pocit, že se nacházíme jaksi v eh, hroutící se celní unii, eh, která eh, jaksi velice je ku neprospěchu anglickým mluvícím demokraciím. Děkuji, pane Hanane, a nyní dávám slovo panu Iva Zaniky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se vyslovila pro tuto zprávu, protože v té zprávě jde o to, aby určité právní akty obchodní politiky byly harmonizovány. Například eh, legislativa protidumpingová, to celé má být sladěno s předpisy v oblasti komitologie. Ta zpráva nebo to usnesení, o kterém jsme hlasovali dnes, tam jde také o celou řadu požadavků, které nadnesl průmysl a bylo zde řečeno, že mají být posíleny nástroje, které chrání náš obchod. To je také jediná možnost ochrany pro evropské podniky. Existují i další opatření, ke kterým přistupují země mimo Evropskou unii a my se musíme chránit. Děkuji. Děkuji paní Zaniky a slovo má pan Tanok. Pane předsedo, eh, při složité historii přes atlantického obchodování s eh, kuřecím a hovězím masem, eh, domníváme se, že ta dnešní podpora je velice důležitá. Moje frakce byla pro, my doufáme, že se znovu posílí transatlantické obchodní vazby a povede to k větší důvěře. Nedávné Eh, eh, opatření způsobilo malý objem výměny, což vedlo vlastně k sankcím vůči eh, zboží z Evropské unie a my doufáme, že tyto sankce budou ukončeny a že se znovu volní obchod. Návrh nařízení tedy doufáme posílí dlouholeté transatlantické obchodní vztahy ku prospěchu obou stran. Spojené státy a Evropská unie musí eh, jak si považovat své vzájemné vztahy za prioritu číslo jedna. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Nikolsonovi. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, i když jsem původně měl určité obavy, protože se domnívám, že v dlouhodobém horizontu eh, tento eh, dokument eh, představuje určitou cestu Eh, která eh, se snaží překonat destruktivní dynamiku eh, různých sankcí, tak jak vznikly v 80. letech a tak, jak vznikly následně uplatňováním zákazu Eh, dovozu masa, eh, které prodělalo eh, úpravy hormony a pocházelo z Kanady či Spojených států. Nedávno Kanada se Spojenými státy své sankce zrušily a, doufa, a to tedy v, se, ve snaze aby obě strany mohly eh, tímto způsobem eh, těžit eh, z obchodu. Tady se hovoří o 20 tisících tunách kvalitního, vysoce kvalitního hovězího ročně. To si myslíme, že je dobrým krokem a že to vede k lepší hospodářské integraci mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Děkuji, pan Kaminský. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Konflikt, který, jak doufám, nám eh, eh, je teď vlastně už u konce, douf, jak doufám, eh, začal někdy v 80. letech. 116 milionů dolarů ročně je částka, o kterou přicházeli evropští producenti v důsledku obchodních sankcí Eh, a uplatňovaných ze strany Američanů a Kanaďanů. To, byly odvetná opatření, to byla odvetná opatření z této strany a myslím si, že když se jedná o volný obchod, tak by eh, Spojené státy eh, měly také uplatňovat stejné sanitární postupy a měli bychom si navzájem více věřit i v této oblasti. Takže to, co jsme dnes učinili, mi připadá jako krok správným směrem a doufáme, že Spojené státy budou na tuto vstřícnou, eh, eh, na toto vstřícné gesto reagovat také pozitivně. Děkuji, pane Kaminský. A teď jsme u další zprávy. Eh, na řadě je paní Vilmon. Je to zpráva technická. Děkuji, pane předsedo. Je tady o e, nový e, kontrolní režim obsažený v Lisabonské smlouvě. Bude to mít nepochybně velký význam. Tady se jedná o akty v přenesené pravomoci. Evropský parlament bude muset k této věci přistoupit velice e, závažně. A v našem výboru ECON jsme se hodně zamýšleli nad tím, co je prováděcím předpisem, co je aktem v přenesené pravomoci. V oblasti hospodářské politiky je stanovení této, eh, této rovnováhy obtížné, podobně jako ve finančních službách a já si myslím, že zpráva tak, jak je předložena, eh, dospívá ke správné rovnováze v těchto věcech. Děkuji a teď dám slovo eh, paní Muscardini. Děkuji, pane předsedo. Antidumpingové nařízení je velice, velice důležité. V současné době máme racionalizační tendence, pak se máme návrh Omnibus 1. Nesmíme zapomínat na to, že společná obchodní politika, aby byla efektivní, aby prospívala Evropské unie, musí být taková, že se pravidla budou dodržovat. Tato pravidla nemohou platit pro část zúčastněných stran, ale pro všechny. Jedno základní pravidlo se například týká korektnosti cen. Dumpingová opatření musí být něco, proti čemu se bude efektivně bojovat. Výbor INTA se tomu věnoval velice dobrým způsobem a velice dobrým přístupem přistoupil k odpovídajícím opatřením. V současné době platí toto 15 měsíců. To je dobrá lhůta. Nesmíme oslabovat ochranné nástroje tak, jak by si to přála komise. Lisabonská smlouva platí a proto jsou eh, ochranné mechanismy nepostradatelné proto, abychom i nadále eh, se postarali o konkurenci v této oblasti a rovněž se postarali o to, aby byla dodržována ochranná pravidla a proto jsem hlasovala pro usnesení a děkuji zpravodajce za výtečnou práci, kterou odvedla. Děkuji mnohokrát paní Muscadini a paní poslankyně Zaniky v sálu nevidím, takže se dostáváme k panu Sustovi. Susta rovněž mezi námi není, takže slova má pan Kaminsky. Vysoká izbo, já... Pane předsedo, no, s plnou odpovědností jsem hlasoval pro tuto zprávu spolu s celou frakcí. Je to zjevně technická záležitost, a technické rozhodnutí, které je spojené se skutečností, že Evropský parlament postupně implementuje doporučení a přijímáme nejdůležitou tu hlavní roli, kterou sehráváme mezi evropskými institucemi v důsledku vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Já jsem přesvědčený, že je velice dobře, že v rámci Eh, příslušné procedury, členské státy eh, kvalifikovanou většinou mohou blokovat návrh eh, komise. Pohou většinou, jak říkal můj předřečník, je velice důležité pro efektivní antidumpingová opatření a je to, myslím, dobré ochránit naše spotřebitele těmito opatřeními. Děkuji, pane Kamínský, a nyní pan Bělan. Děkuji, pane předsedo. I přes jisté obavy spojené s s ne zcela plnými konzultacemi s členskými státy jsem se rozhodla podpořit návrh, protože toto usnesení umožňuje upravit určitá právní ustanovení, aby byla v souladu s Lisabonskou smlouvou a hlavně, aby docházelo k jednolitému, jednolité aplikaci evropského práva v členských zemích. Je to důležitým nástrojem jsou tedy konzultace a my to také umožní potom odpovídající parlamentní kontrolu v této oblasti. Je také dobré, že požadavky Evropského parlamentu byly vzaty v úvahu například co se týče zrušení cel z určitých eh, tarifních položek, takže já si myslím, že toto Eh, zlepší naše obchodní vztahy s vnějšími partnery. Děkuji. Nyní se dostáváme ke zprávě Lavia a dávám slovo paní Swinburne. You, Děkuji, pane předsedo. Spolu se svou frakcí eh, bych si přála značné snížení rozpočtu Unie, proto nemohu podpořit eh, tento návrh, který eh, by naopak rozpočet Unie eh, ještě zvětšil, což já nemohu zdůvodnit svým voličům. Evropská unie vynucuje často velká úsporná opatření, která ničí životy mnohých občanů a proto nelze ospravedlnit jakékoliv zvýšení evropského rozpočtu. Evropská unie by v těch těchto těžkých dobách měla zmenšovat svůj rozpočet a to by se mělo objevit i v rozpočtu pro rok 2013. Děkuji a nyní dávám slovo panu Hananovi. Pane předsedo, tři věci, jako musíme tři věci. Umřít, platit daně a zvyšovat rozpočet Evropské unie. Jestliže eh, ve všech 27 členských zemích eh, se eh, přijímají úsporná opatření, tak všechny ty úspory se vlastně jenom převedou do Bruselu. Takže všechna opatření na stimulování prosperity a podobně, chtělo by to asi podívat se Eh, na otázku viditelných a neviditelných nákladů, protože celé to odvětví, které se snaží takzvaně vyprávě, vytvářet pracovní příležitosti, to vlastně vede k ničení existujících pracovních příležitostí ve prospěch různých kontrolních a jiných eh, byrokratických orgánů. Jakým způsobem eh, udržet systém, jehož rozpočet se trvale zvyšuje v chvíli, kdy eh, v mém volebním obvodu eh, se eh, prostě musí snížit rozpočet o značné částky. Děkuji a nyní má slovo pan Antonioci. Děkuji, pane předsedo. Před vysvětlením hlasování bych chtěl nejdříve vysvětlit, že dnes mám na sobě toto tričko proto, abych vyzval Evropskou unii, aby zasáhla tak, aby byly osvobozeni dva italští vojáci, kapitán a seržant, kteří jsou zadržováni neprávem, protože eh, dostali své povinnosti proti piráctví. Pane předsedo, eh, nové nasměřování rozpočtu eh, pro rok 2013 definuje pokyny a strategie komise, které, která chce v tomto období provádět. Zpráva, o které ušlo, definuje klíčová opatření tak, aby evropská ekonomika byla oživena. A to nyní v situaci hospodářské krize. Já to tady říkám proto, a podpořil jsem to proto, že rozpočet Unie dostane privilegovanou roli, bude moci ještě lépe podpořit soudržnost Evropské unie a bude moci být přizpůsoben rovněž hospodářské situaci. Iniciativa kolegy Lavia je něco, co já plně podporuji. A podporuji zejména to, co požadujeme od Arady, tedy abychom neprováděli žádné umělé škrty, které eh, vůbec nezohlední skutečnou absorpční schopnost programu. Děkuji. Děkuji panu Antoniocovi a nyní budeme promiňte, váš apel je apel, který sdílíme. Myslím se, že mnoho kolegů z tohoto parlamentu toto podporuje. Můžeme pouze doufat, že dnes paní vysoká představitelka nám poskytne nové informace o tomto tak dramatickém a komplikovaném tématu, jako je pirátství. A nyní uděluji slovo paní Jana Kudakis. Tato zpráva volá potom, aby bylo vyvinuto kolektivní úsilí pro eh, zlepšení situace eh, v evropské ekonomiky. Já eh, hodně stojím o tuto agendu růstu a práce, ale myslím, že tomu nepomůže více eur. Potřebujeme spíš to, aby tady existovalo prostředí, které by umožňovalo podnikům, aby rostly. Tento parlament pro marnil příležitost vyslat jasný signál signál. Dalo by se získat více za méně e, peněz. Měli jsme e, volat po e, zmrazení evropského rozpočtu, ale zase jsme dostali strach, jako obvykle, a já proto tuto zprávu podpořit nemohu. Děkuji vám. Paní Jana Kudakis a teď je na řadě paní Doc. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě. Znova eh, je tady eh, řečeno, že další politická integrace znamená eh, větší posilování ekonomické a sociální role Unie a zlepšení situace. Já si myslím, že Jde o to, abychom e, si uvědomili, že vůle po politické integraci jsou ty tekoucí písky, které nás e, potopí. E, ideologie zase získává navrh nad realitou. Potřebujeme oživení, ale tímto způsobem rozumnou rychlostí ho nedosáhneme. Úsporná opatření, která jsou nucena na úrovni národních států, by neměla být, by měla být replikována i na úrovni evropského státního rozpočtu. E, e, takže e, dělejte, jak říkám, a nedělejte tak, jak, jak dělám já. To se zdá být hlavním heslem. Je třeba si uvědomit, že k evropskému rozpočtu je třeba přistoupit úplně odlišně a že Evropská unie musí dávat příklad státům. Děkuji paní Dodds a teď dám slovo panu Járovi. Prosím. Děkuji. Děkuji. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože si myslím, že pan zpravodaj odvedl dobrou zprávy, práci a nalezl nutný kompromis. A také si myslím, že pokud hovoříme o strategických cílích, pokud hovoříme o odbourávání byrokracie a o tom, že byrokracie, tedy mám tím na mysli administrativu komisy, smí spotřebovávat méně prostředků finančních, tak to je strategický cíl a to není možné, jak si zajistit přes noc. Je to prostě něco dlouhodobějšího, o čem musíme uvažovat a potřebujeme odpovídající nařízení a zákony, které budou zapříčinovat méně byrokracie. Ale jeden nedostatek tam vidím. Přál bych si, abychom eh, bývali byli podpořili návrh, ale jde totiž, abychom rok 2013 věnovali hospodářskému oživení po finanční konzolidaci. To je jediný nedostatek, který tam vidím, ale zprávu, se zprávou jako celkem souhlasím. Děkuji, děkuji panu Jarovi. a nyní dávám slovo panu Takulovi. Kiitoksia, herra puhemies Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych řekl, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože ona obsahuje celou řadu pozitivních věcí a jde správným směrem, ale je nedostatečná v jiných ohledech. Každopádně v tuto chvíli je třeba si uvědomit, že žijeme v době velkých výzev v Evropě a v takovýchto eh, dobách musíme prostě osekat věci nadbytečné, ale zase ne eh, takovým způsobem, abychom vylili z vaničky babičkou i dítě. Je třeba mít takový rozpočet, který by umožňoval růst. A to znamená, že pokud růst chceme, pokud chceme, aby evropská ekonomika rostla, tak musíme investovat. A musíme investovat do rozvoje, do výzkumu, do e, vzdělávání. To jsou ty základní bloky, na kterých můžeme stavět nový růst v Evropě. A proto je obrovsky důležité si uvědomit, že potřebujeme více invest investic do těch výše jmenovaných oblastí a e, můžeme ušetřit jinde, ale vzdělávání, inovace, výzkum, tam je to zapotřebí, abychom investovali. To jsou oblasti, které potřebujeme, abychom mohli stabilizovat e, ekonomiku v Evropě. Děkuji a na řadě je pan Kamiský. Děkuji pane předsedo, dámy a pánové. Jako všichni Poláci z ECR jsem hlasoval jinak než naše frakce. Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Já dobře chápu argumenty ty, těch všech, kteří hovořili o nutnosti e, šetřit i na úrovni evropského rozpočtu. To jsou velice chválihodné cíle. Nicméně si musíme uvědomit jednu věc. E, omezování evropského rozpočtu znamená, že nové členské státy budou ztrácet a oni potřebují podporu od Evropské unie, aby překonali e, vlastně ty, tu vzdálenost, která je oddělená odděluje od takzvané staré Evropy. My jsme otevřeli eh, v 90. letech eh, své trhy evropskému zboží, nechránili jsme své trhy. Anglické, eh, italské, francouzské firmy tehdy hodně těžily z té situace a teď naši občané právem očekávají, že Evropa je bude také podporovat. Děkuji vám, pane Kamisky. A teď je na řadě paní Jatemaky. Arvoisa puhemies. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro zmrazení rozpočtu Evropské unie a podporuji eh, to, aby Evropská unie činila úspory. Evropská unie i členské státy žijí z dluhů a jsou zadlužené, zadlužují se proto, aby mohli přispívat taky do rozpočtu Evropské unie, museli zredukovat vlastní rozpočty a v této situaci by Evropská unie měla jít příkladem, měla by se chovat inovativně, měla by hledat oblasti, v nichž může i Evropská unie něco uspořit. Není eh, možné jenom říkat členským státům, aby spořili a ty státy, které nespoří dost, aby byly trestány a Evropská unie současně nebyla ochotná hledat oblasti, v nichž by mohla taky něco uspořit. Eh, co se týče eh, parlamentu, komise, rady, prostě musíme najít smysluplné oblasti, v nichž uděláme úspory. Na druhé straně Unie musí investovat do pracovních příležitostí a růstu. Dobrá, děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě ohledně oblasti justice. Eh, oblast koordina- přeshraniční koordinace, eh, to chápu a mohu to podpořit, toto vzdělávání. Eh, už celá řada nástrojů a iniciativ již existuje a pomáhá řešit přeshraniční problémy. Proto se zdá, že tato iniciativa je duplicitní návrh vytvoření Erasmus sítě Erasmus pro soudce mi připadá naprosto zbytečná a plítvání peněz. Toto usnesení nerespektuje princip subsidiarity a e, to se dotýká naprosto e, národních záležitostí, které se netýkají harmonizace. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Kaminskému. Pane předsedo, Vážení kolegové, já jsem podpořil toto usnesení, jsem přesvědčený, že naše role v Evropském parlamentu je podporovat naše občany. V Unii máme mnoho právních systémů, já to dobře vím, a rozdíly mezi členskými státy jsou veliké. A máme čím dál více kontaktů kulturních, ekonomických, ale také kontaktů mezi občany jednotlivých členských států a proto je nezbytné seznamovat se s ostatními právními systémy lépe, protože, vliv, protože ty mají vliv na naše občany, kteří eh, cokoliv, jakékoliv aktivity realizují v jiných členských zemích. Eh, takto koordinace je nezbytná i v rámci respektování peněz poplatníků. Děkuji, pane Kaminský. A nyní přistoupíme k další zprávě a ta se týká dětské práce v odvětví kaka, A dávám slovo paní McClarkin. Thank you. Colleagues, the UN... Děkuji. Uh, uh, umluva OSN o dětské práci se eh, soustředuje na to, že děti eh, mají všechny povinně navštěvovat školu a to eh, je odpovědností dospělých ve společnosti. Proto je opravdu naléhavé, abychom pomohli těm, kteří to potřebují, protože ve světě žije 15 milionů dětí, které jsou nucené pracovat místo, aby chodili do školy. V rodinných podnicích, kakaových farmách, farmách. Je to veliký problém. V západní Africe, kde 70% kaká ve světě je pěstováno, je dobrý příklad. Pokrok v eh, odbourávání dětské práce souvisí s místními konflikty a problémy místních rodin. My víme, že naše aktivity zatím nebyly dostatečné, eh, co se týče příležitostí pro vzdělávání, ale, ale eh, eh, děti by měly mít příležitost chodit do školy, proto jsem podpořila tuto rezoluci. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní dávám slovo Andreo Zanonimu. Děkuji, pane předsedo. 215 milionů lidí celosvětově je nasazeno jakožto pracovní síla. 215 milionů 115 milionů dětí, které pracují jsou mladší 15 let. To jsou strašlivá čísla, která nesmíme tolerovat a proto já jsem s velkým přesvědčením hlasoval pro návrh usnesení, který se týkal dětské práce v obětí kaká. Evropská unie musí sehrát zásadní úlohu v tom smyslu, aby tento typ moderního otroctví již neexistoval. Evropská unie musí v rámci veškerých dohod o kakao s odpovídající zeměmi, jako je například pobřeží Slonoviny či Ghana, a zapracovat odpovídající ustanovení, která budou účinná, tak aby se účinně zabránilo nucené dětské práci. Potřebujeme mechanismus vysledovatelnosti, abychom mohli přesně zjistit, jakým způsobem byly vyrobeny produkty, které nakupujeme. Evropská unie musí chránit práva nejzranitelnějších a nejslabších na celém světě a děti děti, které pracují v odvětí kakava, si zaslouží naši obzvláštní pozornost. Děkuji, děkuji panu Zanonimu a nyní bych rád udělal slovo paní Sinbern. Děkuji. Dětská práce v jakémkoliv odvětví je něco, v čem by Evropská unie se měla zasadit, to jeho odbourání. Eh, například dohoda s Pakistánem, kde pokračuje dětská práce při sklízení bavlny, nebo v jiných oblastech, eh, jsou země, které nadále obchodují s Evropskou unii. Tady my bychom měli stanovit určitá minimální práva. Existují statistiky, podle nich 215 milionů dětí ve světě pracuje Eh, a jsou to, to jsou šokující čísla v této době a my musíme využít naší obchodní sílu pro to, abychom zamezili takovému to zneužívání dětí, abychom přiměli státy, aby své děti vychovávali a posílali do školy, protože to je jediný způsob, jak rozvíjet budoucí ekonomiku. Děkuji a nyní dávám slovo eh, Robertu Čelili. Děkuji, pane předsedo často vůbec nevíme, jak byly vyrobeny produkty, které každý den užíváme. Vůbec nevíme, že takovéto produkty v mnoha případech vznikají dětskou prací. 115 milionů dětí mladších 15 let pracuje a pracují v opravdu nebezpečných eh, pracovních místech. Jsou to nebezpečné činnosti a platí to i pro odvětví kaká. Musíme zakročit proti dětské práci, je to naší povinností, je to povinností všech zúčastněných stran, všech eh, nadnárodních společností. Ovšem podniky se často brání jasně ukázat své finanční toky. Existují odpovědející úmluvy o právech dětí existuje i odpovídající umluva Mezinárodní organizace práce. Eh, Bylo by ovšem důležité založit nějaký kontrolní mechanismus, tak abychom mohli účinně zakročit proti vydírání dětí a jejich zneužívání, abychom mohli zakročit i v oblasti kaká. Děkuji paní Angelivi. Předsedání má slovo pan Repov Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože my, evropští spotřebitelé, konzumujeme čokoládu, která vznikla také díky e, zaměstnaným dětem. E, víme, které země jsou hlavními pěstiteli kaka a jak tam vypadá práce dětí. Evropská e, služba pro vnější činnost by měla toto monitorovat a Unie by opravdu neměla udržovat vztahy obchodní vztahy se zeměmi, kde je eh, nucená práce dětí takto rozšířena. E, představuje to samozřejmě velkou výzvu. Tady nejde pouze o tu firmní e, odpovědnost evropských podniků, ale jde o to, že jsme společenstvím hodnot založených na e, dodržování lidských práv a proto nemůžeme přijmout skutečnost, že by se děti měly tímto způsobem zneužívat. Děkuji. Další je paní Doc. Děkuji vám, pane předsedající předsedo. Odhaduje se, že asi 250 tisíc dětí a řada z nich eh, proti své vůli pracuje v západní Africe na kakaových plantážích. V posledních eh, letech došlo k určitému pokroku eh, při boji proti nejhorším formám zneužívání dětské práce. Pobřeží slonoviny váží prakticky polovinu veškeré světové spotřeby kaká. Je to země, která je roztržena občanskými válkami a žije eh, vlastně velice chudě a proto jsou zaměstnávány děti, aby se ještě více snížily pracovní náklady. Je třeba bojovat proti eh, chudobě eh, těchto zemí a tím se i pomůže dětem. Jedině tímto způsobem bude možné, aby se eh, v zemích, jako je pobřeží Slonoviny, ustavili zdravotní zařízení a především školy, které by dětem umožnily lepší start do budoucna. Děkuji. Na řadě je kolegyně Bačesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto uh, usnesení, protože vykořišťování dětí v zemědělském sektoru v západní Africe je velice citlivým tématem. Uh, rozsah tohoto fenoménu se těžko definuje uh, konkrétními údaji, ale víme, jak se situace ještě prohloubila a zhoršila v posledních letech. V posledním roce napětí v pobřeží Slonoviny potraviny vedlo k blokování 200 tisíců tun a zvýšila se cena eh, na eh, pařížské eh, plodinové burze téměř o 9%. Teď jsou tady země jako Ghana a pobřeží Slonoviny. Nicméně obchodní vztahy s těmito zeměmi by neměly být na překážku spolupráci s Interpolem, především co se týče obchodování s dětmi je třeba eh, více aplikovat eh, takzvaný fair tradeový eh, přístup. Děkuji paní Bazesku a na řadě je pan Kamínský. Pani, pani Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem samozřejmě podpořil tento dokument, neboť se domnívám, že se jedná o důležité chvíle v historii v našeho parlamentu, v práci našeho parlamentu, když napříč politickými e, preferencemi či orientacemi se přikláníme k hodnotám, které nás vlastně zde všechny sloučily a když jednáme jednotně tváří v tvář problému, který je skutečně hrozivý Miliony dětí jsou zneužívány eh, nuceny k eh, práci. Jejich dětství je pryč, jejich budoucnost eh, je eh, také hodně poznamenána. To je něco, co nelze tolerovat. Jsem rád, že Evropský parlament řeší tuto otázku a je velice dobré, že se snažíme dobrat podstaty celého problému. Chceme detekovat veškeré kanály, kterými se tyto produkty dostávají na evropský trh. My v Evropě jsme samozřejmě velkým E, zákazníkem e, zemí vyvážejících kakao a musíme zjišťovat, zda jsou tyto e, dovozy z legálních zdrojů. Děkuji, pane Kamínský. Takže toto je otázka vyřešená a na řadě je mezinárodní dohoda o kakao z roku 2010. Děkuji, pane předsedo. Ten dokument dotyczący porozumění v správě... Tento dokument o mezinárodní, ta, ta mezinárodní umluva o kakao o, nahrazuje dohodu eh, kníž Evropská unie přistoupila v roce 2001 a míří správným směrem. Volá po transparentnosti eh, v oblasti produkce kaká, protože je veliký problém s ilegální nucenou dětskou prací. Ale tady eh, se jedná také o odbourávání obchodních bariér k lepšímu, hm, jedná se o lepší přístup eh, na evropský trh a to je významný produkt pro mnoho velmi chudých zemí. Oni eh, samozřejmě eh, my, my bychom především měli podporovat takovou situaci, kdy bohatí obchodníci, kteří kupují kakao z těchto zemí, by mohli při, eh, jak si pomáhali to odbourat. Takže nyní vidím, že na, na tabuli bylo napsáno pan Kamínský, nicméně teď má slovo paní Eh, Swinburne, ne, ne, nejprve bude hovořit pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o řečnickou dobu v, k předchozí zprávě, ale to téma je vlastně stejné. Každopádně já si myslím, že to je velice důležité téma a my bychom se měli držet vlastních hodnot a jedna z hlavních našich hodnot jsou lidská práva. Lidská práva obsahují také práva dětí a proto bychom měli být velice opatrní. Tak abychom za žádných okolností nevystavovali děti tímto způsobem, tedy nucené práci. Naopak bychom se měli ujišťovat, že rozvoj, je, jejich rozvoj je umožněn a měli bychom brát v úvahu psychologické, psychologický, kognitivní a motorický rozvoj dětí. Proto musíme velice silně říci ne dětské práci eh, v rámci Eh, uzavírání podobných smluv a eh, musíme se eh, ujistit naše partnery, že si ne, ne, jak si nedovolíme, aby takto zneužívali děti jenom proto, aby ušetřili. Děti mají právo na své dětství a nyní dávám slovo tedy paní Swinburne. Paní předsedo, odbouráváme obchodní bariéry eh, jak pro výrobce, tak pro příjemce eh, a tak funguje globální trh. A my bychom se měli snažit usnadňovat obchod v různých oblastech. Nejvýznamnější aspekt této zprávy se týká toho, že to vyžaduje více analýz a statistik a eh, hodnocení dopadů odbourávání bariér v této oblasti. Já doufám, že globální orgány přispějí k eh, usnadnění trhu s řadou komodit ve všech oblastech tak, aby eh, existovaly sofistikované mechanismy pro zemědělské produkty, které eh, umožní výrobcům i spotřebitelům jaksi přístup k tomuto zboží. Dobrá, takže nyní se dostáváme k rezoluci o diabetu a opět má slovo paní Swinburne. Děkuji. Prakticky 10 populace EU trpí nějakou formou diabetu. Se stárnutím obyvatelstva a zvyšováním obezity bude se toto zhoršovat do budoucna. E, typ, první a druhý typ jsou ovšem léčitelné a je to sou, otázka způsobu života, preventivních strategií, zvýšení aktivity a diety. Eh, ovšem zdravotnictví je v kompetenci členských států a sdílení eh, osvědčených praxí a zlepšování spolupráce mezi členskými státy, především v oblasti E, výzkumu a diagnostiky diabetu v raných fázích by bylo prospěšné také pro členské státy, aby sdíleli své informace o této nemoci. A nejlepší prevence a nejlepší režimy pro léčbu by mohly být adoptovány. A tato rezoluce se snaží zabrzdit epidemii diabetu v, Evropě a to by si bylo, myslím, užitečné e, v v rámci eh, i, v, i včetně tedy těchto těžkých dob. A nyní dávám slovo paní Jana Gutakis. Ve Spojeném království 3 miliony lidí trpí diabetem. Eh, obezita narůstá, populace stárne a očekávané náklady na léčbu diabetu eh, by měly vzrůst o 10 eh, v ročním, ročně. A to není i jenom případ Spojeného království. Každý desátý člověk v Evropské unii je eh, ohrožen diabetem a já jsem přesvědčená, že výměna nejlepší praxe by byla velmi užitečná. Evropská strategie, jejímž cílem je e, zlepšení spolupráce, sdílení výzkum a sdílení e, dobrých zkušeností je způsobem, jak lépe využít e, vědomosti, které Unie má. Toto je epidemie, kterou bychom mohli dostat pod kontrolu, pokud bychom spolupracovali a proto jsem tuto zprávu podpořila. Děkuji a nyní dávám slovo Angelili. Grazie, presidente. Sono... Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že toto jsou alarmující, musím říct, pane předsedo, že toto jsou alarmující údaje a e, týkají se vlastně e, víc jak 360 milionů případů ročně a to samozřejmě vede i k rostoucím nákladům, ročně o 10 až 20 takže je třeba bojovat efektivním způsobem proti této chorobě ale je to sice e, nemoc, která není přenosná, ale bude se nepochybně dále rozvíjet, tak jak bude stárnout obyvatelstvo. Evropská unie musí svých cílů neustále se snažit dosáhnout a budovat především preventivní opatření bojovat proti obezitě a e, vyvíjet takové životní styly, které by byly zdravé a zajišťovat e, včasnou e, detekci této choroby, včasné diagnózy. Musíme zaručit také nutné finanční prostředky pro výzkum v této oblasti. Děkuji paní Angelili. Na řadě je pan Repo. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože diabetes eh, také vede eh, nejenom k umrtím e, e, mnoha e, lidí, ale k rostoucím nákladům na zdravotnictví. Typ dvě tohoto onemocnění se hodně týká životního stylu, proto musíme poskytovat dostatečné množství pochopitelných, srozumitelných informací o potravinách. Etikety nemusí, nesmějí být zavádějící, spotřebitelé by měli být schopni si sami vybírat probírat a brát v e, úvahu otázku e, zdraví. E, Diabetu se dá vyhnout právě díky správným rozhodnutím a určitému i fyzickému pohybu. Proto je také nutné podporovat prevenci a v tuto chvíli já tuto zprávu velice podporuji. Děkuji. Na, na řadě je paní Doc. Děkuji vám, pane předsedo. Nedávno se ukázalo, že 2,9 milionů osob v ve Spojeném království má diagnozu diabetu to jsou i lidé z mého vlastního volebního obvodu v severním Irsku. 75 tisíc osob žije teď s touto nemocí a e, jsou to tisíce dalších, kteří to zatím o sobě nevědí. Musím říct, že diabetes roste jak v Evropě, tak v severním Irsku. My e, v severním Irsku zaznamenali v posledním roce nárůst o zhruba 41 zdravotnictví e, odhaduje tyto náklady na 3,5 miliard e, ročně, což je 9,8 e, desetin milionu denně na řešení této choroby. Ve Spojeném království se zdravotní náklady spirálovitě zvětšují a proto je zásadní, abychom byli proaktivní v této oblasti prostřednictvím osvěty, prostřednictvím vzdělávání, tlakem na na zdravou stravu a na preventivní opatření. Předseda, děkuji paní kolegyně. Na řadě je paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tento návrh usnesení, protože se domnívám, že boj proti diabetu musí být posílen všemi možnými prostředky a především myslím teď na prevenci. Až do roku 2030 více jak 16 evropských občanů bude zasaženo touto chorobou a proto je nutné skutečně eh, jít cestou osvěty veřejnosti. Bohužel je diabetes nevylečitelnou eh, chorobou, ale existuje tady více způsobů, jak eh, se mu vyhnout. A eh, proto by Evropská unie měla více investovat do podpory sportovního vyžití a podporovat eh, zdravý životní styl. Další důležitým prvkem je správná diagnóza u typu 1 i u typu 2 a to by také mohlo samozřejmě vést ke správném, přiměřeném eh, léčebném postupu a eh, k vyhnutí se dalším komplikacím. Děkuji, pan eh, Basesku, pan Tanok. Děkuji, pane předsedo, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože i když je to především v rukou lidský, členských států, tak tato opatření by mohla mít velice pozitivní dopad. Víc jak 10% či téměř 10% celkového obyvatelstva Unie je zasaženo diabetem, 10 eh, našich finančních zdrojů je tím pohlceno a proto je třeba se zabývat veřejným zdravím. Eh, to také umožní větší spolupráce mezi členskými eh, státy napříč Evropskou unii. Musí spolupracovat všechny zúčastněné strany i v monitoringu a také si myslím, že je důležité v rámci rámcových programů posilovat posilovat eh, výzkum a eh, rozvoj v této oblasti. Eh, takže tady je třeba si uvědomit, že i třeba v mé rodině byla umrtí v důsledku typu dvě této choroby. Děkuji, na řadě je pan Takula. Yes. Děkuji. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Je to nesmírně důležité, abychom na úrovni Evropské unie všemi možnými prostředky jednali tak, abychom zamezili nárůstu případu výskytu diabetu. Jak už tady zaznělo, je to skutečně určitý forma epidemie, která narůstá a když teď hovoříme o diabetu druhého typu, což je důsledek změny životního stylu a Eh, stravování, aktivity, fyzické aktivity eh, osob. Takže přesto, že ve většině případů zdravotní otázky jsou v kompetenci členských států, jsem přesvědčen, že bychom měli připomínat, že i na Evropské unii, na úrovni unie, jsme si vědomi rizik, zdravotních rizik, v členských zemích a měli bychom podporovat členské státy tak, aby již ve škole mládež eh, informovali o eh, důsledcích eh, zdravého životního stylu a správného stravování. A měli bychom jednat tak, aby prostě nedocházelo k nárůstu diabetu druhého typu. Děkuji, pan Kaminský. Pane předsedo, 10 populace Evropské unie jsou lidé trpící diabetem. A v, důs, to v důsledku uh, různých změn v našem životním stylu, eh, v důsledku civilizačních faktorů, stárnutí populace, problém diabetu eh, zasahuje čím dál více občanů a proto jsem tento dokument podpořil a jsem přesvědčen, že problém diabetu je tak závažný v dnešní Evropě, že všechny instituce, to znamená jak národní vlády, tak evropské instituce by měly tomuto problému řešit podporováním zdravého životního stylu, zdravého stravování a podporou mm, i e, poskytováním prostředků na e, zdravotní testy a včasnou diagnostiku a jsem rád, že toto bylo přijato takovou širokou většinou. Děkuji. E, pane Kaminský a nyní pan Kelly. E, děkuji, pane předsedo. My Toto je opravdu velice důležité téma a my musíme najít lepší způsoby léčby a především zajistit prevenci. Nedávné statistiky na zdravotním féru ukázaly, že 97% výdajů zdravotnictví v Evropské unii se týkají Eh, snahy o eh, vyléčení těchto vleklých chorob a pouze 3% slouží ke skutečnému vyléčení. A potom, eh, jak říkala paní Swinburne, výzkum Eh, vy, eh, je potřeba klást důraz na výzkum a hlavně na prevenci. Eh, mnoho lidí by chtěl, mělo změnit svůj způsob života, ale mají s tím problém. Proto musíme také provádět výzkum. A jak tady zazněl, taky důležité sportovat. Především je potřeba mít rozpočet na eh, podporu eh, tělesné aktivity a sportu. Děkuji, pane Kelly, a nyní přistoupíme eh, ke zprávě o bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Paní Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já eh, vítám pozitivní eh, eh, zprávu týkající se Makedonie. Cítím, že celá řada přistupujících zemí, včetně Srbska, které Evropská rada přijala v rámci statutu přestupních skutečně si, eh, eh, podobně také znamenali velký problém v nedávné historii, že se vypořádávali se stejnými problémy, s konflikty se sousedy eh, a konflikt Makedonie s Řeckem ohledně jeho názvu si myslím, že nemělo tady převládnout. Nicméně styky Makedonie se sousedy a s Evropskou unii by nemělo převlážit a mělo by to být cestou ke zlepšení vztahu pro následující lety. A nyní kolega Antonioci. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem osobně navštívil Makedonii a to v období posledních prezidentských voleb. Byl jsem tam vyslán mou politickou skupinou EPP abych tam podpořil volební boj a setkal jsem se tam s tisíci lidmi, byli to zástupci institucí, také občané a všichni vyjádřili jasné přání vstoupit do Evropské unie a proto si myslím, že bychom neměli váhat v této věci, měli bychom brzy znovu obdobit vyjednávání, která byla v určitou dobu přerušena, je nutné, aby tato vyjednávání byla opět zahájena. Zpráva o pokroku za rok 2011 ukazuje, že nyní již třetí rok za sebou bývalá Jugoslávská republika Makedonie dosáhla pozitivního pokroku a to v souladu s evropskými standardy. Co se, a týká se to jak evropských kritérií, tak rozvoje tržního hospodářství. Myslím si, že Firom brzy překoná stávající překážky a proto si přeju, aby byla jednání, vyjednávání obnovena. Děkuji panu Antonisoni a nyní má slovo pan Repa. Děkuji, pane předsedo. Je to veliká škoda, že ten konflikt ohledně názvu tohoto státu brzdí členství Makedonie v Unii eh, a tedy ten proces eh, rozšiřování. Evropská unie slíbila možnost rozšíření všem balkánským státům. Makedonie byla mezi prvními, které získaly kandidátský statut a pro většinu Makedonců, kteří jsou pro vstup do Unie, eh, Evropská komise tři roky po sobě doporučovala zahájení jednání s Makedonií, ale rada nebyla schopná se na tom dohodnout. Také komise eh, v, v rámci lingvistické cenzury nepoužívá slovo Makedonie a Makedonci ve svých zprávách. Evropská unie by se měla podívat do zrcadla. My máme odpovědnost za to, abychom nenechali žádnou zemi eh, u cesty a eh, tento proces by mohl vlastně ohrozit naše, náš postup a rozšiřování Makedonie Eh, my bychom neměli zavírat dveře kvůli problému názvu. Děkuji. A pan Pirilio. Děkuji, pane předsedo. Pokroky bývalé Jugoslávské republiky Makedonie ukazují, že je tam jasná vůle vstoupit do Evropské unie. Jedná se o strategickou zemi v balkánské oblasti, která se již podílí na celé řadě evropských iniciativ a proto je dobré, že země spolupracují otevřená reforma justice, decentralizace, reforma administrativy První slabá, eh, slabé známky otevření možného dialogu ohledně jména, to jsou vše dobré věci. Samozřejmě jsou zde problematické oblasti korupce, lidská práva a nedostatečná pluralita v oblasti médií. Tedy tato země má před sebou ještě velký kus cesty, to jistě ano. Příští léta by měla být využena k tomu, aby dospěla k rychlejšímu pokroku a podpořila demokratický vývoj. Já věřím v silnou rozšířenou Evropu, protože jsem toto podpořil. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Stojanov. Děkuji, pane předsedo. Poprvé od té doby, co jsem tady, jsem hlasoval proti zprávě týkající se Jugoslavské republiky Makedonie. Já jsem dřív hlasoval pro, protože jsem měl pocit, že to podpoří reformy v Makedonii. Ale za pět let což je polovina doby, kterou, kterou to trvá normálnímu státu přistoupit k Evropské unii. Ale lidé, kteří deklarují že byl, jsou bulharské národnosti, jsou stíháni, jazyk ve, v učebnicích, v médiích je naprosto nepřijatelný. Já nemohu podpořit zemi, která prostě nesplňuje politická kritéria. A e, tímto způsobem tedy chová ke svým sousedům, k vlastním občanům i svoboda slova e, v Makedonii trpí. Děkuji, paní Bazesku. Děkuji. Eh, stabilita na Balkáně je velice důležitá a vztahy s Evropskou unii k tomu přispívají. Skopje zaznamenalo určitý pokrok v oblasti demokratických reform, ale je potřeba pokračovat hlavně v oblasti soudnictví, boji s korupcí a současně musím zdůraznit potřebu lepší transparentnosti veřejných výdajů a financování politických stran. Já oceňuji eh, postoje makedonských orgánů, které eh, považují multikulturalismus za sociální a politický model v této zemi. Eh, rumunská menšina je uznaná a je, zachází se s ní slušně. A chci říci, že také došlo k pokroku v oblasti integrace Romů ve školství i ve veřejné správě. Ale pozor, je potřeba pokračovat v úsilí, aby se situace tohoto společenství zlepšovala. Děkuji paní Pasesko, pan já musím říct, že ECR to podporuje. E, komise chce, aby bylo stanoveno datum, aby bylo zahájeno jednání o přistoupení. Samozřejmě to, co e, Řecko e, dvádí, už trvá příliš dlouho a neměli bychom nechat tyto bilaterální záležitosti, aby nabrali navrh, protože od roku 2005 se tato země snaží o přistoupení eh, a pod vedením svých představitelů jde směrem eh, k podpoře lidských práv, decentralizace, vytváření institucí a tak dále. Vláda se snažila velmi odpovědným způsobem přistoupit eh, k nedávnému konfliktu s Albánci, to je také znakem určitého pokroku. A pak je tady otázka přístupu k NATO a to bychom také měli všichni v Evropě bedlivě naslouchat poslouchat. Děkuji, na řadě je kolega Bělan. Děkuji, pane předsedo rozšíření tak, aby byly do Evropské unie zahrnuty i země Balkánu, je důležitým krokem eh, k evropské integraci a bývalá republika Makedonie je důležitým partnerem Evropské unie, takže uvedení data eh, pro zahájení jednání o přistoupení je velice klíčové. Já podporuji na usnesení a velice si vážím Eh, pro evropské politiky eh, vedení země v Skopji a také v euroatlantickém snažení, eh, které se zaznamenalo v souvislosti s žádostí o členství v NATO. Také bychom měli naslouchat dalším hlasům. Světová banka ve svém eh, zprávě také hodnotí úspěšné kroky v posledních pěti letech. I protikorupční strategie zaznamenala úspěchy a Makedonie je teď skutečně vysoko ceněná, co se týče eh, protikorupčních opatření a transparentnosti. Myslím si, že to všechno jde velmi správným směrem. Děkuji, pane eh, Bilane. Na řadě je pan Kaminský. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Balkán po celou řadu let představoval eh, velmi nebezpečné místo v historii Evropy. Byl soudkem prachu. Dnes velmi vítáme skutečnost, že další země, další balkánský stát Eh, deklaroval své proevropské ambice a eh, chce vstoupit do našeho společenství. Eh, to je skutečně pro zemi bezprecedentní příležitost pro rozvoj a pro celou oblast bezprecedentní příležitost pro pokojný další vývoj. Proto bych chtěl velmi podpořit tyto aspirace Makedonie být součástí Unie a chtěl bych apelovat na naše e, řecké kolegy, aby nehovořili o problému s názvem země, aby toto neartikulovali. Myslím si, že v dnešní Evropě bychom neměli e, brát věci tímto úzce vymezeným způsobem. Měli bychom žít vedle sebe v přátelství. Děkuji. A teď máme na řadě zprávu o pokroku Islandu a hovoří paní Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Když eh, diskutujeme o rozšíření o Island, tak se skutečně těžko můžeme omezit pouze na kodaňská kritéria, eh, protože po pádu Belgin, berlínské zdi eh, přistoupily země v celé jiné situaci, než je situace dnešní. Musíme opravdu zajistit, aby Island zahrnoval, dodržoval všechna kritéria především ve finanční oblasti musíme zajistit, aby islandský bankovní systém opravdu velmi pečlivě dodržoval všechny bankovní e, e, právní normy na unijní úrovni. E, musíme si uvědomit, že jsou tady země, které v důsledku fungování islandských bank eh, vedly své eh, eh, klienty, o, připravili své klienty o celou řadu, či banky, které v důsledku tedy svého postupu v Islandu připravili celou řadu jiných klientů v jiných státech o velké částky. Kolega Haman. Pane předsedo, chci říct, že tady zazněly E, některé velice ostré výrazy po pádu islandských bank e, a hovořili o tom, co se stane e, při používání eura. Island devalvoval, protože nebyl v eurozóně a teď skutečně se mu velmi dobře daří. A protože neučinil tu obrovskou chybu, tak se obě, tak se objevuje skutečně ve velice dobré situaci. 67% všech Islandianů jsou proti členství v Unii, protože vědí, co by to znamenalo a e, je třeba Eh, si uvědomit, že eh, Islandiané jsou moudří a chytří lidé, mají za sebou eh, stovky let boje ve velmi obtížných podmínkách a vědí, kde to pro ně je dobré a kde ne. Kolegyně Jana Kudakis, děkuji, já jsem hlasovala proti tomuto usnesení, ne protože si myslím, že by se Island neměl stát členem Unie, ale proto, že usnesení stanovuje, že to že ty peníze, které po kolapsu e, islandské banky iSaver e, byly ztraceny, nemohou být e, překážkou. Já s tímhle nemohou souhlasit, protože londýnské místní orgány trápí velký propad finančních prostředků. 6 Eh, místních orgánů v Londýně mělo víc jak 130 milionů liber investovaných eh, v této islandské bance a eh, třeba metropolitní policie Londýna to, to bylo ve výši 13 milionů a tyto peníze se do těchto rukou zpátky nedostaly od doby, kdy ta islandská banka v roce 2008 skolabovala. skolabovala a islandská vláda nedodržuje ani ty minimální závazky lásky vůči eh, eh, britským klientům. Když si řekla Margaret Thatcher, že chce své peníze zpátky, my teď takto hovoříme směrem k Islandu a dokud Island nezaplatí, tak nemohu eh, členství Islandu v Unii podpořit. Předseda, děkuji. Na řadě je kolega Repo. Děkuji, pane předsedo. V této krizové situaci i my politici často zapomínáme, jak moc stabilita, prosperita a blaho Evropské unie eh, jak si má vliv na členské státy. Ekonomika eh, a finanční sektor Islandu eh, se zotavuje. Island je součástí dlouhé historie, má dlouhé demokratické tradice, aktivní občanskou společnost. Island také je významným jaksi pojítkem arktické oblasti oblasti a je velmi aktivní v oblasti obnovitelných zdrojů, naplňuje kodaňská kritéria již nyní a proto eh, by mohl vstoupit do Unie, přestože jeho členství není samozřejmé, je eh, eh, otázka u některých aktivit je ještě potřeba vyřešit a my si myslíme, že Evropská unie zůstává nadále jaksi atraktivní a to, to bychom měli využít. Pane předsedo, já jsem hlasoval proti vstupu Islandu do Unie, protože dvě třetiny eh, Islandianů minulý měsíc eh, Eh, si eh, nepřálo vstoupit do Unie, protože jejich členství v Unii by zničilo jejich hlavní odvětví a sice rybolov. V rámci evropské rybolovné politiky přišly by o stovky tisíc pracovních příležitostí. Prakticky veškeré, veškerý rybolov v mém volebním obvodě v Anglii bylo zničeno. Eh, obávají se pohromy eura, který také si nepřejí aby jejich ekonomika byla zatížena byrokracií eh, a jejich růst 3,5% by se dostal v rámci Evropské unie na nulu, která je plánovaná jaksi v rámci eh, Evropské unie. A my si musíme přestat eh, předstírat, že Island chce do unie. Uh, oni chtějí zůstat hrdí, nezávislí a, a suverénní stát. Eh, děkuji. Další paní poslankyně Dot. Děkuji, pane předsedo. Eh, ve Spojeném království je volební obvod, eh, který by je blízko k Islandu a má Eh, co to tomu říci. My bychom se měli zamyslet nad tím, pokud bychom chtěli vstoupit do nějakého klubu, tak vždy musíme nejprve jasně prokázat, že splňujeme podmínky pro vstup do takového klubu jestli, a, a, a splňovat jeho pravidla. Co se týče hosp, eh, rybolovu a především makrel, Island naprosto ignoroval všechny závazky v této oblasti a to bude muset splnit, než vstoupí do klubu. E je potřeba Islandu vyslat jasné poselství, že jejich chování v oblasti rybolovu makrel je nepřijatelné a je to nebezpečný precedens eh, eh, v oblasti eh, nerespektování evropské legislativy. Děkuji a nyní paní Basesku. Děkuji. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu kolegy Preda, protože je to dobře vyvážené, co se týče e, přístupových vyjednávání s Islandem. Je to úspěch. A e, e, přistoupení Islandu může přinést ekonomické výhody a přispět k rozvoji a rovněž posílení transatlantických vztahů. Rovněž by to mohlo přispět k rozvoji arktické dimenze regionálních politik a pokrok Islandu by mohl mít pozitivní dopady například i na to, že by to mohlo působit jako podnět na ostatní kandidátské země. Co se týče informací a médií, zde je důležité, aby na Islandu byla divergence a chtěla bych říci, že vítám rozhodnutí Islandu odstranit překážky na pracovním trhu pro rumunské pracovníky. Tímto způsobem také Island přispívá ke konsolidaci Evropského hospodářského prostoru. Děkuji. Děkuji paní Beseřsku a nyní má slovo pan Kaminsky. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčený, že Evropská unie by měla být rozšířena. A měla by být rozšířena o všechny státy, které sdílí naše hodnoty, všechny demokratické státy, které respektují lidská práva. Respektují podmínky volného hospodářství a to je zjevně případ Islandu. Podle mého názoru pro nás v Evropské unii my bychom se měli ponaučit z toho, k čemu v minulých letech na Islandu došlo z té hluboké bezprecedentní krize finanční, ale také politické krize a metod, které Island použil pro překonání této krize. Z těchto důvodů si myslím, že je pro Evropskou unii dobré přijmout Island jako členský stát. Ale samozřejmě to vyžaduje dobrou vůli na obou stranách. Pro to, aby se Island stal členským státem, musí s tím také souhlasit občané Islandu takže nyní máme na programu poslední zprávu a to je rozšíření e, Bosnu a Hercegovinu, takže dávám slovo panu Kukanovi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro e, usnesení o Bosně a Hercegovině. Já doufám, že to bude představovat poselství, a že politici té země se zamyslí, že je to bude stimulovat k reformám, které tato země nutně potřebuje. Také bych rád v této souvislosti zdůraznil, že je velmi důležité, aby politici v Bosně a Hercegovině eh, našli dostatek odvahy a vůle spolupracovat. Kultura kompromisu a konstruktivního dialogu je klíčem dalšího pokroku země hlavní témata jako ústavní reforma, soudní reforma, eh, ekonomická a sociální reforma jsou bez společného úsilí vyloučené. Jsem přesvědčený, že pokrok této země v budoucnu a její integrační proces je v zájmu naší bezpečnosti, stability regionu a hlavně v zájmu evropských občanů a občanů Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Basesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu. A to proto, že je důležité, že Bosna Hercegovina udělala pokrok a že se vydala na cestu směrem do Evropy. Já doufám, že bosenská vláda bude i nadále podporovat reformy tak, aby se v zemi posílila demokracie, právní stát a rozvíjela ekonomika. Máme eh, v této zemi pozitivní eh, prostředí, které jí, doufám, pomůže opravdu pokročit vpřed v oblasti vztahu s Evropskou unii. Evropská unie zde má důležitou úlohu v této oblasti, musí pozbuzovat Bosnu a Hercegovinu tak, aby se i nadále snažila a dále by neměla uh, přijímat rozhodnutí, které by mohly nějakým způsobem poškodit tento pozitivní proevropský duch v zemi. My tedy očekáváme, že se například v zemi zlepší situace Romů. Dále, že se bude plně aplikovat strategie, která se týká médií a rovněž, že zde bude mm, zajištěna plná bezpečnost všech občanů. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Basesku a slovo má pan Tenok. Děkuji, pane předsedo. Já jsem společně s naší frakcí ECR hlasoval pro tuto zprávu. Domníváme se, že ona vyzdvihuje některé důležité věci, které se týkají pokroku v této zemi. Především e, ústřední orgány a instituce v Sarajevu musí být respektovány. My podporujeme návrh, aby, podpo- aby přítomnost Evropské unie v zemi byla zvýšena. Rovněž je třeba bojovat víc proti korupci a ve zprávě se hovoří o nutných eh, dalších krocích v oblasti justice eh, a v oblasti eh, chování k menšinám. Rovněž se třeba věnovat otázce vahaby extrémismu a zpráva velmi správně toto zdůrazňuje, protože radikalizace jedné části společenství proti druhému samozřejmě nenahrává pokojnému vývoji v Bosně Hercegovině. Děkuji, pane Tanoku. Na řadě je pan eh, Bělan. Děkuji, pane předsedo. Bosna a Hercegovina eh, je eh, zemí, která nejvíc trpěla v důsledku válek na Balkáně. Ještě dnes je to země, která trpí v důsledku vnitřních rozporů a tlaků a také v důsledku vahabitů a jejich extremistických eh, snah. Je velice dobře, že tady došlo k ustavení nové vlády a já bych ji chtěl eh, podpořit v tom, aby se plně zhostila úkolů vyplývajících z nové dohody a rovněž eh, v zájmu Bruselu je eh, vyslat eh, eh, vyslance do Bosny a Hercegoviny, což nepochybně urychlí proces přistoupení. Rovněž věřím, že tady bude řešena důsledněji otázka válečných eh, zločinů a teroristických hrozeb. A také si vážím kroků, které se zintenzivňují na straně Bosny, Hercegoviny, Chorvatska i Srbska eh, v oblasti spolupráce a bezpečnosti. Proto jsem hlasoval pro tento text. Děkuji. Slovo má pan Kaminský. Pane předsedo, Vážené kolegyně a kolegové, Bosna a Hercegovina je e, místem velmi specifickým musím říct, že se jedná o takový e, e, problematický bod ve svědomí Evropy. Eh, před nějakými 20 lety v bývalé republice Jugoslávie eh, se zahájila válečné tažení, které vedlo k eh, řadě hrozných násilných kroků a svět neučinil prakticky nic pro to, aby tomu pomohl a myslím, že do dneška toho všichni litujeme. Je to rovněž velice bolestné pro ty, kteří přišli o své příbuzné eh, v těchto válkách. Pomoc teď Bosně a Hercego- Bosně Hercegovině eh, na cestě k Evropě je vlastně splácením dluhu, eh, který všichni cítíme v našem svědomí. Bosna a Hercegovina je skutečně specifickou zemí. Zde se všechny problémy a všechny šance jeví jako pod lupou. Všechny problémy a šance, které vyplývají z koexistence existence různých náboženských a etnických skupin na jednom teritoriu. Doufám, že e, rozvoj e, této země nakonec povede k jejímu členství v Unii. E, Posledním řečníkem bude pan Ewald Stadler. Děkuji. Já se myslím, že ve zprávě kolegyně Bak jsou eh, správné prvky, varuje tam před eh, džihadismem. Jinak mám ale také skeptický postoj, ale nakonec jsem se rozhodl hlasovat pro tuto zprávu, protože musíme pomoci Bosně a Hercegovině, protože nemůžeme nařizovat nějaké státní uspořádání Bosně a Hercegovině, což jsme tady slyšeli od liberálů a zelených. Můžeme eh, zvenčí Eh, pouze pomáhat a podporovat a eh, jejich vlastní rozhodování. Stejně tak eh, nemůžeme zavádět nebo mít tady trvalý protektorát už 20 let. Je tato země neschopná si vládnout sama, není schopná také například se dohodnout na rozpočtu. A proto můžeme předpokládat, že v příštích desetiletích bude Eh, tato země pořád zápasit. Ta, eh, ten evropský přístup je špatný. Děkuji vám, tím je zasedání přerušeno až do 15 hodin.